good that we have to be punctual. Yeah. I hope to be. So, ladies and gentlemen, we are... Dámy a panové, a teď se dostáváme k bodu 9 na pořadu jednání, což je rovnost mužů a žen v obchodních dohodách EU a to máme společné zasedání podle pravidla 55 s výborem pro ženy a já zde vítám místo předsedkyně výboru FEM paní Barbaru Matera. Ke zprávě máme 339 pozměňovacích návrhů. Toto je teď místo, kde budeme diskutovat o tomto velkém počtu pozměňovacích návrhů, ale máme jen půl hodiny času. Ze všeho nejdříve dám slovo našim zpravodajkám, paní Forence. Molte grazie. Děkuji, pane předsedo jménem svým i jménem kolegyně Malin Bjerk, která je zpravodajkou za výbor FEM a nemohla sem ale dnes přijít. Chci poděkovat kolegyním a kolegům, poslancům, stínovým zpravodajům této společné zprávě FEM INTA. Děkuji Barbaře Matera, Daniele Ajuto, kolegyně Toševské, Rodríguez Pinheiro, Hautala, Begin a tak dále. Děkuji také všem kolegyním a kolegům, kteří se vyjádřili k prvnímu návrhu zprávy. Děkuji také za pozměňovací návrhy, kterých je mnoho, jak bylo připomněno, připomenuto 339. Každá politická frakce je zastoupena v těch předkladatelích pozměňovacích návrhů, což eh, při nejmenším znamená, že je zde zájem o perspektivu pohlaví v obchodních dohodách. Pokud je o mezinárodní obchod, tento parlament eh, byl velmi často rozdělen a je i nadále rozdělen. Z těch pozměňovacích návrhů, které jsme dostali, tak velká část eh, podle mě zlepšuje tu první verzi návrhu, který jsem předložila já a kolegyně Běrke. Velká část těch pozměňovacích návrhů svědčí o tom, že lidé jsou citliví k otázce rovnosti mužů a žen, i když eh, někdy mají jinou politickou orientaci než eh, já. Ale to je velmi pozitivní, protože to znamená, že vlastně horizontálně všechny politické frakce jsou k tomuto tématu vnímavé a myslím si, že je možno odvést dobrou práci při vytváření kompromisu. Musím také říci, že část těch pozměňovacích návrhů, které jsme dostali, jsou spíše formulovány tak, aby potlačili tuto perspektivu mužů a žen v mezinárodních obchodních dohodách, spíše než aby ji tedy podporovali. Z mého hlediska my můžeme přistoupit pouze na závazná pravidla, která se budou týkat genderových otázek a otázek důstojných pracovních podmínek a také přístupu ke zdraví, zdravotní péči pro všechny a také právo na sexuální a reprodukční zdraví právo na potraviny, na vodu, respekt k životnímu prostředí. Jinak by zde byl negativní dopad na lidská práva. Já připomínám, že práva žen a dívek jsou také lidská práva. Nemůže to být považováno za netarifní překážku, ale za základ, na němž je nutno budovat eh, blahobyt eh, této planety. Musím říci, že tato práce navazuje na jinou zprávu, již jsem byla zpravodajkou, která byla schválena 5. července minulý rok na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Byla to zpráva o lidských právech a obchodních dohodách. Já si myslím, že musíme vynaložit větší úsilí nejen považovat ženská práva za plně lidská práva, ale zároveň musíme posílit genderovou perspektivu v obchodních dohodách a sice pokusit se, aby v obchodní politice Unie dodržování lidských práv a ženských práv bylo skutečně formulováno jako závazné. Kolegyně Malin Björk a já jsme několikrát zdůrazňovali, jak mezinárodní obchodní politiky se odehrávaly v podstatě slepě k těm genderovým otázkám. Právě proto jsme prezentovali studii zde ve výboru pro mezinárodní obchod a před nějakou dobou jsme o této studii diskutovali. My jsme vycházeli nejen z našich přesvědčení, ale také jsme konzultovali odborníky a občanskou společnost, která se tímto tématem velmi zabývá. A také ta naše přesvědčení byla ještě posílena po těchto setkáních. Velmi často kolegyně a stínoví zpravodajové na tyto schůzky bohužel nepřišli, což byla z jejich strany promeškaná příležitost. Byly učiněny jisté kroky zatím drobné, pokud jde o genderově senzitivní obchodní politiku EU. Nicméně nic nemůžeme považovat za předem dané. Já chci zmínit obchodní dohodu mezi EU a Chile. Tam poprvé je kapitola o otázkách rovnosti mužů a žen a já tedy děkuji zpravodajce, která je zde přítomná, to je kolegyně Rodriguez Pinero. Já si myslím, že je to skvělá, důležitá etapa, která otevírá nové možnosti. Mít k dispozici celou kapitolu, která je věnována genderovým otázkám v obchodní dohodě, to znamená, jmenovat, eh, nebo tedy uznat existenci jisté otázky a považovat ji za důležitou. Musím připomenout, že genderové otázky to není téma, to je prostě přístup. Je to otázka, která musí charakterizovat jakoukoliv politiku, obchodní politiku. Nejedná se o výzvu, ale o cíl s tímto přístupem bych chtěla pracovat také na této zprávě společně s kolegyní Běrk. V pátek budeme mít první setkání stínových zpravodajů na úrovni personálu a ještě jednou děkuji všem a přeji nám všem, kteří se na této práci podívá, podílíme hodně úspěchů. Eh, grazie, kolega. Děkuji, vážená paní kolegyně. Já děkuji za práci a také za ochotu spolupracovat, vyměňovat si e-maily. Určitě i do budoucna se budete setkávat s dalšími stínovými zpravodaji, aby se tato zpráva ještě zlepšila. Já si potom vezmu slovo ještě technicky, protože jsem stínovou zpravodajkou za svou frakci EPP, ale jako první nedám slovo sama sobě, ale kolegyni Saifi, ta tady bohužel teď není, takže místo kolegyně Saify ji zastupuje někdo jiný. Je to pan Santiago Fisas, který nám zde odprezentuje stanovisko paní Saify. Děkuji. Já tady hovořím za kolegyni Saify, jak jste říkali, a děkuji oběma zpravodajkám za výměnu názorů, kterou zde dnes uspořádali. Frakce EPP předložila řadu pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu zprávy, abychom připomněli svou pozici k tomuto textu. Je důležité, aby byl vyvážený. Sdílíme stanovisko Evropské komise, které je vyjádřeno v její zprávě o implementaci obchodní strategie Evropské unie. Z ohlednění otázky rovnosti mužů a žen by umožnilo zaručit, že obchod bude skutečně přínosný pro všechny a maximalizoval by se jeho přínos. Zároveň jsme doplnili odkaz, stejně jako další kolegové poslanci, ke specifické studii komisy o účasti žen na vývozu to je studie, která byla zveřejněna v červnu. Zároveň žádáme, aby rovnost mužů a žen byla zohledněna i ve studiích dopadu. Z obecného hlediska jsme toho názoru, že kapitola o trvale udržitelném rozvoji přítomná v dohodách o volném obchodu může přispět k podpoře rovnosti mezi muži a ženami. Zároveň i další záležitosti jako SPG+, které vyžadují ratifikaci a uplatňování úmluv, které se týkají rovnosti mužů a žen. Pokud jde o pozměňovací návrhy předložené členy EPP, chci připomenout, že my eh, nejsme pro závaznou doložku o rovnosti mužů a žen. Tato otázka může být řešena jinými prvky v obchodní dohodě. Frakce EPP také nechce, aby obecně byly začlenovány genderové kapitoly do obchodních dohod. Mohli bychom tedy nejdříve prostudovat eh, příklad té modernizace dohody s Chile. Tam komise chce vložit specifickou kapitolu, která by se týkala genderových otázek. Bude se tedy jednat o takový první pokus, který bude pilotním projektem a z něj potom budeme moci vyvodit závěry. Chci zdůraznit, že frakce EPP také prostřednictvím předložených pozměňovacích návrhů žádá vyloučení veřejných služeb z obchodních dohod. Pozbuzujeme Evropskou unii v tom, aby vedla diskuze o rovnosti mužů a žen na mezinárodní scéně a také na poli VTO nebo OSN. Děkuji. <laughs> And I will give now... A já teď dám slovo spolu uh, předsedající, ale jako v roli zpravodajky za EPP, paní Franko. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem říkala před chvílí, děkuji za spolupráci, za žádost o spolupráci oběma spoluspravodajkám. Já zde zastupuji svou frakci. Když jsem si přečetla ten text, tak si celá frakce uvědomila, že jde trošičku příliš ideologickou cestou. E, to se nám příliš nelíbí. Je to takové příliš uh, Mm, diktující. Nám se nelíbí Evropa, která se staví nad ostatní země a ukazuje na ně prstem, protože třeba nemají standardní pravidla, pokud jde o lidská práva. Eh, tam, kde se říká, že obchodní výměna mezi zeměmi může být šancí nebo příležitostí pro všechny ženy podnikatelky, eh, tak s tím my souhlasíme, protože si myslíme, že obchod může a musí podporovat ženy od prvních kroků. Všechny jsme samozřejmě rádi, že ženy potom mohou pokračovat v kariéře. Já ale musím říct si pravdu. Doufám, že těmi pozměňovacími návrhy, které předložíme, ten text vylepšíme. Já jsem vždycky byla k dispozici. Kolegové, kteří mě znají, vědí, že mám vůli dosáhnout vyváženého textu. V těch našich pozměňovacích tek- eh, návrzích budeme podtrhovat pozitivní aspekty obchodní integrace podnikatelek je v Evropě i ve světě stále více a právě oni čerpají výhody z obchodních otevření. Je třeba stimulovat malé a střední podniky, a věnovat eh, zvláštní pozornost podnikům, které jsou vedeny ženami. Myslím si, že je důležité také požádat komisi o statistické výzkumy, abychom si udělali lepší představu o genderových otázkách, že bychom měli i dizagregované údaje. Je důležité studovat údaje, je důležité pochopit, jaký je současný stav a jít cestou řešení sporů a nerovností. Já věřím a doufám v možnou spolupráci se spravodajkami a stínovými spravodaji. A teď bych ráda dala slovo kolegyně ze socialistické frakce Ani Nošler. Ta tady není, takže paní Rodriguez Pinero. Děkuji. Děkuji oběma předsedkyni i předsedovi. Ze všeho nejdříve chci omluvit eh, kolegyni Marii Neuchl. Ta nemohla bohužel přijít, takže mě poprosila, abych eh, poděkovala za dobrou spolupráci a vyjádřila důvěru, že dosáhneme vyváženého výsledku. Chci také poděkovat oběma spoluspravodajkám za jejich práci, jak spravodajku eh, z výboru FEM, tak i naše kolegyni Forenza, se kterou jsem spolupracovala při jiných příležitostech. Myslím si, že ten předložený text obsahuje některé velmi zajímavé návrhy, které se týkají rovnosti mužů a žen. Týká se to zavedení nebo začlenění závazných eh, doložek, eh, že by tam byla opravdu začleněna lidská práva, především eh, také práva žen. A v takových odvětvích, jako je textil, kde je zaměstnáváno především co nejvíce, tedy větší množství žen, tak tam je tomu třeba věnovat zvláštní pozornost. My tedy celý ten text podpoříme. Návrhy GUE žádají o to, aby se celá řada kapitol a sektorů vyloučila z obchodních dohod. Týká se to takových eh, sektorů, jako je zemědělství, služby, sektory, které souvisejí s duševním vlastnictvím. Já musím říci, že s tímto přístupem zcela nesouhlasím, stejně jako celá má frakce, protože si myslím, že je zásadní, aby se genderová perspektiva začlenila do obchodní politiky, aby se nevylučovaly z jednacího stolu žádná odvětví. Naopak je třeba přistoupit k těm problémům a bojovat, abychom dosáhli lepší regulace aby ženy mohly mít prospěch z obchodních dohod ve stejných podmínkách jako muži. A e, musím vyzvat obě spoluspravodajky, aby se nad tímto zamysleli, abychom mohli dospět k dohodě v této věci. Souhlasíme s tím, že generální ředitelství pro obchod zatím nepředložilo nic, co by se týkalo genderové perspektivy. Nicméně ten postoj, obecný postoj se mění a já jsem tomu ráda. A děkuji také všem, kteří na tom závažně a vážně pracují. Jak se ve zprávě uvádí, tak je pravda, že nová strategie obchod pro všechny neobsahuje žádnou zmínku o ženách a genderová perspektiva v obchodní politice nemůže vycházet pouze z toho ženského přístupu. Ano, jistě, ale nejen. Je třeba vzít v úvahu roli žen jako zaměstnankyň a jako spotřebitelek, jak se zde velmi dobře uvádí. Uplynulo 20 let od pekingské deklarace a my ženy jsme pořád ještě nebo tvoříme 70 těch eh, nejchudších osob na světě. Chudoba je ženského rodu a má ženskou tvář. Je také pravda, že komise se to snaží napravit. Ve své zprávě o uplatňování strategie poprvé zmiňuje závazek, aby v jednáních o obchodních dohodách, konkrétně teď z Chile, obsahu se zohlednila tedy genderová perspektiva. A zde na tomto výboru se také řeklo, že tam bude kapitola o ženských eh, právech. Já děkuji paní Forenca a také EPP, kteří podpořili to usnesení o čele A mě to teď překvapuje, že teď nejste proto, aby se tam začlenila genderová kapitola. Takže prosím vás, abyste to ještě uh, zvážili. Muži jsou polovina obyvatelstva, my jsme druhá polovina. Vy nám nemůžete vnucovat eh, své hledisko, svůj přístup, nemůžete to vnucovat polovině lidstva. Také chci říci, že mně připadá zásadní začlenit eh, tento přístup na poli VTO a na příští ministerské konferenci Buenos Aires, která se bude konat v v prosinci. Je nás hodně, kteří bojujeme za to, aby ta genderová perspektiva byla horizontální a vícestraná. Jsou to kroky správným směrem, ale jsou zcela nedostačující. A teď se zaměřím na pozměňovací návrhy, které jsme předložili a jejíž cílem je posílit návrh zprávy konstruktivními návrhy. Jak otevřít nové možnosti že nám Prostřednictvím obchodní politiky Evropské unie má frakce předložila 86 pozměňovacích návrhů z těch 339 právě s tímto cílem, abychom dosáhli tohoto cíle a doufám, že všichni zpravodajové z obou výborů se shodneme nejen na cíli, ale také na tom, co je zásadní a sice jak tohoto cíle dosáhneme. A myslím, že se tady nemůžeme zdržovat eh, neflexibilními postoji. Volám po konsensu. Volám po vysokých ambicích, eh, protože o tento cíl se snažíme už velmi dlouho a něčeho jsme zatím nedosáhli. Musíme tedy spojit síly. Potřebujeme ambiciozní kapitolu o genderových otázkách, aby tam byly závazné cíle. To je zásadní a je to obsaženo pozměňovacím návrhu 160, který jsme předložili. Kromě toho v pozměňovacím návrhu 275 chceme začlenit eh, odbornice a odborníky na genderové otázky do všech fází projednávání a hodnocení a monitorování obchodních dohod. Také žádáme, aby byla vytvořena metodika, která by zahrnovala studie vycházející z dat, které by byly disgregovány podle indikátorů, podle sektorů, podle pohlaví. A je třeba vykonávat studie ex ante a ex post, protože nám nestačí pouze znát výchozí situaci, ale je třeba vědět, zda jsou efektivní ta opatření, která uplatňujeme, abychom napravili situaci. Žádáme také aktivní opatření, sektorech, eh, kde jsou více zaměstnávány ženy, například elektronický obchod, textilní odvětví, zemědělství, duševní vlastnictví, včetně eh, geografických označování, jak zemědělských, tak nezemědělských, protože má to dopad, dopad také na ženy na venkově i v takových odvětvích, jako je řemeslná výroba. Musíme využít příležitosti. Je to poprvé, kdy společně FAM a INTA řeší ve zprávě z vlastní iniciativy otázku rovnosti mužů a žen v obchodních dohodách. Polovina světové populace doufá, že to zvládneme a já myslím, že máme ty schopnosti a zodpovědnost, abychom toho dosáhli. Děkuji, děkuji paní kolegyně. Bohužel v 18.30 musíme opustit sál. Já znám Ernesta, on je velmi stručný, takže Erneste, ty mě určitě překvapíš, máš dvě minuty. Já se pokusím zvládnout to za jednu. Já chci, chci jen poděkovat těm dvěma zpravodajkám. Text je skvělý, pokrývá problém genderové slepoty evropské obchodní politiky v uplynulých letech a parlament to musí změnit. Takže jenom k několika těm pozměňovacím návrhům, které jsme podali. Problém, že gender se interpretuje příliš úzce, vůbec chybí to je něco, na co chceme poukázat a musí to přijít také do pozměňovacích návrhů. Před podpisem jakékoliv obchodní dohody je potřeba provést eh, hodnocení dopadů z hlediska genderu a vždy mít genderové eh, experty eh, do vyjednávání, to je důležité, a také kapitoly na téma genderu komise teď navrhla, abychom do dohody s Chile Eh, zapracovali kapitolu o genderu a to je krok správným směrem a mělo by se to takto dělat pořád. A pak eh, také máme další podobné pozměňovací návrhy v rámci struktury DG Trade i Eh, voláme po disagregovaných údajích eh, o genderu, protože nestačí jenom kapitola o genderu, ale je potřeba sjednotit obsah různých obchodních dohod, eh, protože to vše může mít vliv na ženy. Mám další pozměňovací návrhy, o nich jsem chtěl mluvit, ale ve prospěch stručnosti jsem to zkrátil a těšíme se na spolupráci s Eleonorou a Barbarou na eh, lepší eh, zprávy. Když znáte kolegu a víte, jak velmi dobře vystupuje, tak už víte, co očekávat. Uvidíme, zda stejně vystoupí i doktorka Lydia Anderson. Má slovo na jednu minutu zástupkyně komise. Yeah, thank you very much. Děkuji. Já chci uh, omluvit uh, naší vedoucí uh, oddělení, která byste zdála byla, ale teď je v Peru, aby hovořila o provádění eh, trvalé udržitelnosti tady této kapitoly. Komise děkuje oběma výborům za tuto významnou iniciativu, co se týče rovnosti mužů a žen v obchodní politice. Zvláště vítáme počet pozměňovacích návrhů, které uznávají nedávné prvky práce komise, co se týče genderu a obchodu, jako třeba pra, eh, eh, zpráva o provádění veškerých obchodních strategií, EU strategie e, pro e, pomoc obchodu a nedávnou studii, kterou zadala komise. E, rovnost mužů a žen a ženská práva se stále více začlenují do hodnocení obchodu, ale genderově diferencovaná údaje stále ještě nemáme. Za, do, už jsme už jsme zapracovali různé eh, kapitoly týkající se rovnosti mest mužů a žen a eh, rovnosti v zacházení s muži a ženami do různých eh, kapitol v různých obchod, obchodních dohodách, ale ještě nestačily všechny členské státy toto ratifikovat. A závěrem, jak bylo řečeno, potřebujeme více údajů a více výzkumu v tomto směru plánujeme novou studii, co se týče údajů žen eh, podnikatelek, eh, podnik, eh, žen zaměstnaných a i vyvážejících, tak jak to navrhl Evropský parlament. Spolupracujeme i s dalšími mezinárodními organizacemi a těšíme se na práci na genderově specifických ustanoveních v dohodě s Čilou a jsou taky návrhy pozměňovací, co se týká různých specifických aspektů. A využijeme každou možnost zvyšování povědomí, a to i mezinárodně, podporou deklarace o e, obchodu a e, lepším e, využívání schopností žen na ministerské konferenci VTO v Buenos Aires v prosinci. Děkuji. Děkuji a teď na velice stručné závěrečné poznámky naší zpravodajka paní, paní Madame Lorence. Děkuji komisi za tento příspěvek. A znovu děkuji stínovým zpravodajům, kteří vystoupili, ať už za výbor INTA, tak i za výbor FAM. Jen velmi stručně chci zdůraznit, že říkat o této zprávě, že je ideologická, to mě opravdu velmi irituje. Já doufám, že princip, který je základem této zprávy, a sice, že obchod musí přispívat ne k podpoře nerovnosti mezi muži a ženami, ale naopak jejímu překonání, aby to nebylo považováno za ideologický princip, ale za společný princip, na kterém budeme pracovat v různých stanoviscích. Děkuji. Thanks uh, to my Děkuji moc krát, děkuji i své spolupředsedkyni a sejdeme se znovu 24. ledna, až budeme o této zprávě hlasovat. Děkuji moc krát a přeji hezký večer.